<laughs> Sorry, I'm just looking for the, for the Vážení eh, kolegové, eh, naším posledním bodem před přestávkou na oběd bude prohlášení komise týkající se koordinace humanitární pomoci a obnovy na Haiti. Rád bych požádal naše dva komisaře, paní Georgievu a pana Píbalkse, aby se posadili. And I might... A požádal bych paní Georgievu, aby eh, eh, promluvila. Děkuji vám mnohokrát a ráda bych oslovila všechny poslance a poslankyně v tomto sále a poděkovala jim za pozornost, kterou parlament stále věnuje Haiti. A dříve, než dám slovo panu Palksovi, který vás bude informovat o, o pomoci a obnově Haiti, dovolte, abych vám řekla něco o největších humanitárních problémech a výzvách a jak se k ním postavíme. Za prvé jde o pokračování humanitární pomoci, především ubytování, sanitace a zdravotních služeb. Skutečná příležitost Eh, nebo situace eh, jednoho milionu 300 tisíc hajťanů, portopranc, kteří nemají kde bydlet, je velmi obtížná. Problém je tam taky s eh, plánováním města a s odstraňováním odpadků. Nyní máme, je, se zaměřujeme na 10 až 30 tisíc lidí, eh, kteří eh, žijí v oblasti, které eh, mohou být zatopeny. To je prioritní program teď, když se blíží období hurikánů. Je třeba posílit také dovednosti řídit tyto záležitosti. Eh, dále se zaměřujeme na eh, obnovování stát, protože mnoho dobytka zahynulo a na zánovu zahájení eh, služeb, tak aby hajťany služby, kteří, které začínají fungovat, mohly znovu využívat. Takže máme přístup, eh, kterým je reagovat na potřeby a pomáhat lidem v tom smyslu, abychom zabránili dalším masovým přesunům. Naše pomoc eh, je zaměřena na celou zemi, nikoliv jenom na port au a tím jsme přispěli na snížení tlaku na hlavní město. Ve stejné logice eh, plánujeme a realizujeme pomoc celému ostrovu. Je to otázka haitských úprchlíků, eh, logistika, rozdělování pomoci, eh, stáda, eh, otázka stát v zemědělství, protože není, Haiti nemá celý plán obnovy. Dále koordinace dárcovské pomoci, pomoci tak, abychom měli nebo využili srovnávací výhod. Když jsem já sama byla na Haiti, můj dojem byl takový, že jsme si vedli velmi dobře pokud jde o e, týmy e, civilní ochrany této zemi a naši práci. Dále e, pomoc týkající se obnovy a, rekon a pomoci chtěla bych, pan, aby pan Píbalx řekl, co je možné. A mám dva konkrétní příklady. Jeden je v oblasti potravin. Eh, my žádáme své eh, partnery, i když je to eh, trochu dražší, aby se obraceli na místní farmáře protože to napomůže obnově země a rovněž Eh, podporujeme ty programy peníze za práci, eh, protože tím taky umožníme lepší obnovu této země. A v neposlední řadě se zaměřujeme na výsledky. Evropa je číslo jedna, pokud jde o objem a musíme být tedy číslo jedna, tak je pokud jde o výsledky. A nyní dávám slovo svému kolegovi panu Píbalksovi. Pan Píbalc má slovo. Eh, pane předsedo, vážení poslanci, Ehm, rád bych začal tím, že řeknu, že Evropská unie ehm, e, tady e, přislíbila 1,2 e, miliardy euro. euro je to největší, jsme největším dárcem eh, při obnově Haiti, takže eh, tímto způsobem budeme také největším přispěvatelem ehm, vládě eh, Haiti. Jde tady o plán obnovy a rekonstrukce. Jsem takhle hrdý na, to, na tento způsob, protože Evropská unie měla takový společný závazek a určitě to byly v země jako Španělsko, Francie a jiné země. Jsem také hrdý na to, že i moje země, ehm, která nemá tolik kontaktu s Haiti, se zavázala dodat peníze, nejenom peníze z humanitárního rozpočtu. Konference, tato konference proběhla v dobrém duchu, byl tady dobrý finanční výsledek, také se mluvilo eh, o eh, jasném vlastnictví, bylo tady spousta aktérů a některé členské státy Evropské unie eh, také viděli, že nevládní organizace tady mají svůj hlas, také podniky přispěly a tak také takové prozatímní mechanismy zacílené na koordinaci pod mm, vedením premiéra Bellerima a Billa Clintona. A mm, všichni aktéři byli začleněni do tohoto mechanismu a proto nám to dává záruku toho, že peníze nebudou promrhány nebo použity k jiným účelům. A teď je velice důležité, abychom se soustředili eh, soustředili naši pomoc eh, co nejrychleji. Komise a členské eh, státy ehm, považují teď přípravu nového strategického dokumentu eh, za důležitý program pro Haiti. Jde o podporu našeho společného úsilí. Proto chceme urychlit ehm, to, že se budou nově stavět domy na Haiti a to eh, umožní větší viditelnost, ale také nám také to pomůže dalším dárcům. Jedu do Haiti tento týden, abych ehm, tam předložil konkrétní podporu, která je zaměřena na rekonstrukci, obnovu a e, řízení a e, podepíšu e, pět dohod. Jde o celkovou částku víc než 200 milionů eur a také určitá práce, kterou už jsme odvedli, jako například rehabilitace, například Port-au-Prince a jiná města. Toto všechno je v souladu s plánem vlády. A také má být podpořen celkový přístup. Abychom posílili možnost kapacitu vlády zprávy. Také chci posílit práci jednotlivých ministrů, jejich příspěvku. Také chci uvést vchod školu v Mirabole, chci se také soustředit na další věci. E, a také chceme eh, oznámit větší eh, rozpočtovou eh, podporu. Tím, že poskytneme rozpočtovou podporu, to není podpora naslepo. Máme tady hodně opatrných opatření, hodně návštěv se už konalo a mohu zaručit, že peníze budou použity s tím správným účelem. Také chci tady monitorovat proces obnovy, tedy pravidelné návštěvy se budou konat tak, abychom urychlili naši dodávku pomoci. Budu informovat Evropský parlament mm, o rekonstrukci a obnově na Haiti, ale také bych rád zdůraznil, že eh, jsem, nejsem to jenom já, jsou to kolegové eh, jako Kristalina vysoká zástupkyně Verenka Eštnova, ale také někteří mý kolegové eh, pojedou, aby napomohli eh, obnově, jako Richard Banie. A eh, před několika měsíci byl také na Haiti. Mm, to znamená, mm, není to jenom zodpovědný komisař, ale i celé, celé kolegium. Také to musíme diskutovat s úřady o tom, jak lépe poskytnout naši podporu dlouhodobé závazky ze strany mezinárodního společenství eh, nebude mít moci silné, eh, jestliže eh, Haiti upadne do svých starých kolejí. Abychom zabránili tomuto scénáři, musíme se snažit být efektivními a musíme se koncentrovat na způsob práce, které můžeme odvést. Ale je tady velká zodpovědnost, která leží také na úřadech, na, národu haitském, tak, aby umožnil tuto obnovu. Dva aspekty tady zvláště jsou důležité. Na sociální, v sociální oblasti vláda by by měla být povzbuzena k tomu, aby mohla navázat k úzké kontakty a s, také s celou s občanskou společností, eh, tak, aby tady byl vytvořen obecný koncens týkající se plánu rozvoje a aby tady byla posílena stabilita, která je tak důležitá pro celkovou implementaci. Co se týče ekonomické stránky, stránky věci, ekonomický rámec, který byl eh, předložen v New Yorku, eh, ten musí být mm, živější a musí být propojen mm, mm, s, také s otázkou zaměstnanosti a růstu Ehm, tak, aby tady byla prolomena eh, tento kruh nerovnosti. Děkuji, pane předsedo. I thank you, commissioner. Now... Děkuji vám, pane komisaři. A nyní za politické frakce začínáme panem Mitchellem za IPP. E Máte dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval oběma komisařům tři věci, o kterých bych se chtěl zmínit. Ta metoda a měření potřeb rekonstrukce na Haiti. A dále to, abychom zajistili, že závazky, naše závazky skutečně splníme. A třetí, vlastnická práva a zranitelnost lidí, například, kteří žijí eh, v, na místech, které nevlastní, nebo v obydlích, které nevlastní. Pokud jde o rekonstrukci, já jsem se nedávno zúčastnil v rámci Světové banky připravuje dokumentu, ve kterém se přesně vysvětluje to, jakým způsobem by rekonstrukce měla probíhat. Je to opravdu taková příručka, kterou Světová banka připravila. Využijeme ji nebo pouze, nebo využijeme nějaká podobná opatření, tak aby úsilí v tomto ohledu skutečně, abychom tomu věnovali tu příslušnou pozornost. Světová banka připravila úžasnou práci, ambasador Haiti tam byl, když jsme představovali tento dokument. Jsem nesmírně rád, že Evropská komise hovořila o těch více než 200 milionech, eh, které jsme mm, umožnili téměř okamžitě. Řekně, Znamená to, že do budoucna opravdu, opravdu splníme tyto závazky těchto dárců a že skutečně poskytneme tyto prostředky zemi, která je na kolenou, která už nemůže čekat. A třetí záležitost, ten rozsah katastrofy a poškození na Haiti byl takový, že bychom se měli podívat nejenom na ty škody, ke kterým došlo, ale proč byly tak ohromné. Lidé nevlastnili um, nic, žili v takzvaných ravíns, žili tam opravdu v takových chatrčích, které v podstatě byly nevhodné, protože v podstatě neměli žádná vlastnická práva. Myslím si, že pokud by měli tato práva, takže by investovali do mm, těchto nemovitostí a měli by větší odolnost vůči podobným zásahům, přírodním katastrofám a tak dále. Čili si myslím, že bychom se měli věnovat i tomuto aspektu a ještě jednou bych rád poděkoval vašemu předsedou oběma komisářům za jejich vystoupení. Děkujeme, pane Mičeli, a nyní paní Kretu za socialisty a demokraty. Máte 1,5 minuty. Stabilizat Pane předsedo, situace všechno je jenom nestabilní na Haiti. Paní Georgieva eh, už tuto věc potrhla. Eh, v březnu byla eh, na Haiti a také si na místě mohla udělat představu o tom, že situace je všechno jenom nestabilní. Je mnoho lidí, kteří pracují přímo na místě a hm, starají se o to, aby byla země obnovena. Situace se však ještě neznormalizovala, alespoň ne co se týče každodenní živého života lidí. Myslím si, že úsilí musíme koncentrovat také na provincie, protože v hlavním městě je situace už trošku trošku lepší. V provinciích je eh, situace eh, velice něco, co nám činí starosti a mm, eh, je to o to horší, protože se blíží dešťové období. Potřebujeme pomoc pro každodenní život obyvatelstva. Snahy zaměřené na obnovu, to je na samém začátku, to jste řekla. A je zcela jasné, že v budoucnu ještě se začnou vyskytovat další problémy, jako infrastruktura, bezpečnost ubytování, které by bylo z lidského, lidska důstojné, ve služby, vzdělávání, eh, zdravotnictví a tak dále. A budou existovat jiné problémy mm, na pracovišti, na trhu práce. To má co dočinit s tím, že stav vzdělanosti obyvatel stejně nebyl dosti vysoký. Eh, pořád ještě existuje mnoho rodin, které se nacházejí v obzvláště obtížných situacích a to platí zvláště pro děti. Myslím si, že tyto aspekty humanitární pomoci musí být za ty v pozdas zvláště, ale má to také co dočinění se zneužíváním zpracování adopce, eh, vůbec otázkou práv dětí a podobně. Eh, ráda bych eh, dodala, že vyřešení problému na Haiti by mělo být prioritou pro komisi a Doufám v to a jsem velice ráda, že vás mohu ubezpečit, že to platí také pro členy výboru pro rozvoj. For the liberals and democrats, two minutes. Gorenc má dvě minuty za liberály a demokraty. Monsieur le Président, en Haïti, l'approche de la saison des hurricanes rend... Vážený pane předsedo, to období hurikánu, které čeká Haiti, pravděpodobně eh, zpomalí naše úsilí, pokud jde o obnovu této země, kterou bychom měli věnovat Haiti. Samozřejmě, že na jedné straně je to jednak obnova eh, budov, ubytování a tak dále. A zároveň samozřejmě bude muset reagovat na problémy, které nás čekají s ohledem na přírodní záležitosti nesmíme odkládat rekonstrukci této země. To si myslím, že by se opravdu nám vymstilo. Musíme vše dělat zároveň. Humanitární pomoc, rekonstrukce a obnova této země, která by měla probíhat velice rychle a samozřejmě, že i ekonomická obnova, abychom měli udržitelnou situaci na Haiti, zároveň posílit rozpočtovou kapacitu Haiti z krátkodobého hlediska a opravdu postupovat i velice rezolutně v oblasti decentralizace 31. března proběhla konference dárců v New Yorku. Byla to úspěšná konference. Nesmíme ovšem zapomínat, že nás čekají další aktivity, humanitární aktivity, především pokud jde o obnovu ekonomiky. Eh, generální ředitel Mezinárodního fondu už tomto způsobu eh, vyjádřil naději, že bych mělo dojít k růstu o 5% v následujících letech. Dále musíme obnovit zemědělství, to by měla být priorita na Haiti. Haiti potřebuje, získává 80 potřebuje 80 výnosu z oblasti exportu, aby je mohla věnovat do zemědělství, aby to byla země, která bude soběstačná. Čili jsou to záležitosti, které by měly být eh, opravdu vhodné, um, udržitelné aspekty, které, kterým bychom se měli věnovat. Samozřejmě, že je velice důležité, aby převzali zodpovědnost i hajťané na tuto oblast. Samozřejmě, že zemětřesení poukázalo na to, že Haiti musí být schopno reagovat na tyto katastrofy na humanitár, humanitárním způsobem. Všechny evropské eh, státy Evropské unie samozřejmě jsou připraveny, jsou připraveny reagovat, ovšem nesmíme otálet a musíme jednat v souladu se zprávou pana Barniera. Myslím si, že reakce byla opravdu velice rozhodná. Rád bych poděkoval všem komisařům, kteří byli zapojeni i generálním ředitelstvím, které se zapojili velice velice rychle a které opravdu si zaslouží naši vděčnost. Děkujeme a pan Čarnecký za skupinu ECR. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, za mou politickou frakci ECR a zároveň i v zastoupení našeho koordinátora pana Divy bych rád zdůraznil to, že pomoc, kterou poskytujeme pro Haiti, je třikrát větší než to, co očekávala haitská vláda. Hovoříme asi o jeden a půl miliardě této pomoci a rád bych zdůraznil to, že v následujících letech promiňte, 11,5 miliardech a z této částky pouze 4,5, necelá 4,5 miliarda přijde ze Spojených států. Infrastruktura, to je oblast, které by se pomoc měla věnovat nejvíce. Jak už se o tom zmínil i můj vážený kolega pan Diva. Hajská vláda je oslabena Eh, bohužel zde funguje elita a je obtížné pro nás zjistit, zjistit kde tyto finanční prostředky proudí. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení komisaři. Myslím si, že bychom měli zajistit to, aby ty sliby, konference dárců se přetavily na skutečné částky. Tyto částky, které by se skutečně měly dostat na místo určení. Samozřejmě, že si nemyslím, že je to dostatečné pro obnovu a udržitelnou rekonstrukci Haiti. Je to lid, kterému musíme pomáhat v této těžké situaci. Naši občané v EU byli opravdu nesmírně štědří v projevech solidarity. Ovšem bohužel je zde ještě riziko, že bychom mohli zapomínat na tuto tragédii eh, našich hajských eh, bratrů a sester. Všem situace je nesmírně naléhavá, urgentní, protože je čeká období cyklonu. Je zde veliká naléhavost, pokud jde o obnovu škol, nemocnic, budov vláda hajská evakuovala některé samozřejmě oblasti, jak o tom víme, musíme koordinovat um, i přerozdělování potravinové pomoci a zároveň bychom měli velice rychlým způsobem vytvořit um, udržitelné zemědělství, politiku v této oblasti, tak aby Haiti zajistilo svou potravinovou bezpečnost. Veškerou pomoc, koordinace mezinárodní pomoci by měla umožnit um, Haitianům přístup k základním právům. Otázka zní, měli bychom podpořit to, aby všechny veřejné trhy, pokud jde o obnovu, aby měli možnost, mm, řekněme, využívat veškeré mm, pravomoci v této oblasti, pokud jde o zdravotnictví, o rekonstrukci. Myslím si, že v rámci koordinace bychom měli využívat pomoci i místních nevládních organizací, občanů, mm, organizací zemědělců. Měli bychom vytvořit nové projekty pro Haiti, které by bojovaly proti chudobě, proti dominaci ekonomického i politického charakteru. Nesmíme zapomínat na to, že tento, to, tento těžký úděl Haitianů není pouze výsledkem um, zemětřesení, ale i plenění této země. Je to země, které bychom měli projevit naši solidaritu a podporovat její politickou i ekonomickou suverenitu.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 se velice rychle začaly stanovat priority pro eh, distribuci pomoci. Eh, nizozemská eh, organizace řekly, že se přitom málo přizvalo národní experty, tak aby byla vytvořena správná základna pro poskytování podpory ze strany obyvatel. Já myslím si, že haitské úřady a haitské obyvatelstvo musí být začleněno do procesu obnovy. A tady nemohou nějaké vládní organizace hrát jako jediné důležitou roli, ale, mm, protože jde o kontakty k lokálnímu obyvatelstvu a já si myslím, že komise by měla pracovat v tomto směru. Vytvořit základnu v, na Haiti samotné. Pomoc přísunu potravin, to je další důležité téma. Zemědělství, bezpečnost potravin. To na Haiti vlastně vůbec neexistuje. Země je z 50% závislá na importu potravin. A velká část eh, sklizně, místní sklizně, ta nenachází žádné odbytové trhy. Myslím si, že jde o to, abychom zajistili bezpečnost potravinových dodávek. A tady, bych, mm, tady jsem ráda, že komise se snaží jít a přemýšlet v tomto směru. V novinách Frankfurt Allgemeine jsem četl takový zásadní článek o situaci na Haiti. Je to skutečně strašlivé. Lidé žijí neustále stále ještě v táborech. Chci podpořit komisi při dalších plánech a přeji hodně úspěchu. Děkuji a další řečník je pan Mauro. Má minutu. Děkuji, pane předsedo. A děkuji taky eh, komisařům za upřesnění. Už jsme nepochybně toho udělali hodně a myslím si, že mohu říci, že se s tím nemůžeme smířit, bo že nás to nemůže uspokojit. Teď více než jindy potřebujeme dlouhodobý program, když se podíváme na tu apokalyptickou situaci, ke které v té zemi došlo. Eh, veliká E, potřeba pomoci tam stále je, protože pořád ještě tam lidé umírají hladem a nemocemi. Více než milion lidí tam pořád nemá kde bydlet a přichází období dešťů. Takže souhlasím s tím, jak řík, e, co říkal pan komisař, že je třeba lépe koordinovat ještě naši pomoc, koordinovat ji se stanoviskem nevládních organizací, především s těmi, které pracují pracují přímo v terénu a e, způsobit na to, aby e, se nejenom pomáhalo haitským občanům, ale aby také přebírali odpovědnost. A my můžeme být jakýmsi referenčním bodem pro Haiti a proto je třeba chápat, že je třeba e, brát v úvahu i hodnoty a důstojnost každé jednotlivé, každého jednotlivého člověka, všech těch, kteří přišli o e, život. Mm, e, pane Mauro, děkuji vám, pane předsedo a zástupci e, komise. Za prvé bych chtěl vyjádřit svou soustrast se, se, se v situaci, kdy čtyři Eh, španělští vojáci přišli o život při humanitární misi na Haiti. Na Haiti. Eh, jejich helikoptéra eh, spadla, když prováděli tuto činnost, když pomáhali této zemi. Myslím si, že tady vidíme, jaké je propojení mezi bezpečností a humanitární pomocí při zajištění bezpečnosti jde vždycky i o zajištění možnosti poskytovat humanitární pomoc a to je nakonec eh, hlavní činností nebo cílem činnosti ozbrojených sil evropských zemí, včetně Španělska. Pane předsedo, paň, eh, kom, eh, zástupci komise, Haiti nám ukazuje, jakou sílu mají eh, Eh, přírodní katastrofy a taky vidíme, jak eh, situace, která v zemi je, eh, může omezovat pomoc. Vláda obvykle napomáhá pomoci a tady vidíme, že je možné i to, že do určité míry to není možné. Ve vládě v Haiti není žádná, eh, žádné vládnutí a proto tam máme veliké problémy. Eh, právě proto eh, vlastně na Haiti, kvůli tomu, že se tam vládne z New Yorku, jsou ty obrovské potíže při Eh, obnovování země. Děkuji vám, pane Guerrero, a dávám slovo panu Michelovi. Pane předsedo, rád bych poděkoval oběma komisařům, kteří jsou zodpovědní za tuto oblast, za to, že se opravdu neustále věnují této problematice, že byli opravdu velice akční. Zemětřesení na IT vyvolalo velikou solidaritu opravdu obrovského rozsahu a myslím si, že je to oprávněné. Rád bych poděkoval i hajťanům, jejich úřadům, jejich odvaze. Rád bych jim poděkoval za odvahu i diaspoře hajcké a celému světu. Nedostatečnost, strukturální nedostatky, institucionální nedostatky na Haiti jsou zjevné a tato katastrofa poukázala na rozsah této, této problematiky. Dárci 31. března se zavázali k tomu, aby pomohli pomohli tomuto haitskému procesu obnovy a rekonstrukce. Samozřejmě ale, že hajťané musí převzít určitou odpovědnost za celou obnovu, musí mít důvěru ve své instituce. Pomoc ovšem musí být koordinovaná, musí to být kvalitní pomoc, jak už se o tom zmínil i prezident Preval. Musíme opravdu disciplinovaným způsobem vytvořit tento postup, musíme vytvořit i určitou dočasnou, dočasnou komisi, výbor hájcký, který by řídil celou tuto, celou tuto dárcovskou pomoc. Musíme vytvořit, musíme vytvořit nové instituce, se decentralizovat eh, pravomoci. To všechno jsou základní aspekty obnovy, rekonstrukce, jak už eh, Samozřejmě mm, doufám, že i vy, paní, pane a pa, paní komisařko, budete všechny tyto aspekty brát v potaz. Děkuji. Děkujeme a dalším řečníkem je paní Stifler, která má jednu minutu. Euh, Vážená paní komisařko, vážený pane komisaři, stovky tisíc lidí žijí v táborech, čeká je období uragánu, musíme reagovat rychle. Je zde mnoho humanitárních aktérů přímo na místě, ovšem stát byl zdecimován, právě proto musíme využít všechny prostředky pro koordinaci této pomoci pod záštitou OSN, tak aby pomoc přicházela koordinovaným, efektivním způsobem. Já jsem byla v New Yorku na té mezinárodní konferenci dárců 31.3. a jsem opravdu nesmírně ráda, že Evropská komise přišla s tímto příspěvkem 1,3 miliardy eur na obnovu Haiti v následujících třech letech. Poprvé, je to poprvé, že Evropská unie skutečně vystupovala jedním hlasem prostřednictvím paní Aštonové. Je to rozsáhlá pomoc, kterou nabídla i mezinárodní komunita. Ovšem problémy vidíme, pokud jde o opravdu efektivní využívání těchto prostředků, využívání vhodných prostředků nebo implementace této pomoci, protože samozřejmě, že hlavními příjemci této pomoci jsou hajťané. Zemědělství, to je, země, to je první oblast, kterou bychom měli posílit, měli bychom posílit kapacitu, produkční kapacitu této země. Evropský parlament pozorně bude sledovat tento proces obnovy, využívání finančních prostředků a myslím si, že bychom měli zdůraznit to, abychom uvažovali například i civilní obraně a vytvoření všech složek, které jsou potřebné přímo na Haiti. V tomto ohledu děkuji za slovo. Pane předsedo, děkujeme. Pan Arzenis, jedna minuta. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři, humanitární krize na Haiti eh, ukázala na problémy v evropských mechanismech při reakci eh, na mezinárodní humanitární krize. Nemáme stále ještě finanční mechanismy, nemáme žádné rozpočtové položky eh, eh, pro poskytování finanční pomoci těmto zemím třetího světa. Eh, tato pomoc, která byla poskytnuta Haiti, to byly jednotlivé evropské země, bylo to koordinováno EU, ale pomoc musí být nasměrována přímo, protože týden poté tuto pomoc nedostali lidé, kteří byli postiženi zemětřesením. Evropské zdroje musí být účinně rozloženy. Potřebujeme specializované odborní personál, tak abychom mohli poskytnout okamžitě okamžitě humanitární pomoc a programy. Eh, destrukce na Haiti byla zjevně zapříčiněna zemětřesením, ale eh, podobné krize mohou být zapříčiněny extrémními povětrnostními podmínkami jako tajfuny, tropickými eh, bouřemi, záplavami. A toto poroste ještě, co se týče intenzity a frekvence. Jak víme, klimatické změny jsou jevem, který jsme zapříčinili my, rozvinuté země a některé rozvíjící se země k tomu přispívají. A mm, máme tady klimatický dluh vůči těmto zranitelným zemím a musíme Musíme se poučit z našich slabin při reakci na humanitární krizi na Haiti, tak abychom mohli reagovat čím eh, eh, stále rychleji globálně. Paní Reuten, pane předsedo, vážení poslanci, vážená paní Georgieva, vážený pane Píbalxi. Po obrovské tragédii, po této katastrofě na Haiti, teď musíme, a oba jste to řekli, teď se musíme obrátit do budoucnosti. New Yorkská eh, konference dárcovská před dvěma týdny přišla s příslibem 7 miliard eur. To bylo výsledkem konference, alespoň tak to zněly přísliby. A teď tady máme akční plán ze strany hajcké mm, od vlády a toto tady máme ještě 1,6 miliard eur ze strany Evropské unie. Otázka však zní, jak to celé bude implementováno, e, protože jak to může se stát součástí solidního plánu o obnovy trvale udržitelného. E, to je dlouhodobý proces a proto bych se vás chtěla obou zeptat na následující. Existuje tento akční plán hajcké vlády, jak ho posuzujete? Můžete se zaručit to, že ty prostředky, které byly tak velkoryse přislíbeny, budou účinně eh, realizovány, eh, protože obyvatelstvo i nadále trpí krátkodobě, z krátkodobého dlouhodobého hlediska. Jak se můžeme postarat o to, aby těchto 1,3 eh, miliard lidí bez přístřeší, jak pro ně najít ubytování v bytech, v domech, jak se postarat o to, aby ze střednědobého hlediska byla znovu vybudována infrastruktura. Pane předsedo, není to, neplatí to jenom pro pro ty, kteří byli přímo postiženi, ale když budeme celou věc dělat dobře, tak to bude mít pozitivní dopad také na eh, politickou stability, stabilitu ostrova. Eh, stát je tady velmi slabý, to jste sami řekli. A obyvatelstvo eh, se domnívá, že pomoc stejně nedorazí tam, kam je jí zapotřebí. Jak se můžeme za nás postarat o to, aby i politická situace na ostrově byla vylepšena? Jak zaručit eh, to, že vláda bude pracovat efektivněji? A pak ještě poslední otázka, pane předsedo. Existuje tady eh, prozatímní výbor eh, pro obnovu eh, Haiti. Pan předseda přerušuje paní Omenovitu. Už jste překročila dvě minuty, měla jste pouze minutový limit. Chtěla jsem vás požádat, jak nahlížíte na příspěvek ehm, ehm, jednotlivců a také mm, na to, jak bude pracovat tento výbor pro obnovu. Děkuji. Thank you, Mr. Kačmarek. Děkujeme, pan Kačmarek. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval paní Štiflerové za to, že už se zmínila eh, o této problematice jako první, že požádala o zařazení na dnešní pořád jednání a rád bych poděkovala Evropské komisi za jejich prohlášení. To, co jsme řekli v našem návrhu usnesení v únoru ohledně Haiti, to, co jsme řekli, bylo samozřejmě podloženo a mm, vytvořilo určitý základ. Z krátkodobého střednědobého hlediska musíme pomoci hajťanům reagovat na nejnaléhavější potřeby, jak už se o tom zmínila paní komisařka. Ovšem po této etapě musí následovat druhá etapa, a to dlouhodobá obnová rekonstrukce země. To bude vyžadovat i vyhodnocení celé situace, prostředky pro toto vyhodnocení, odpovědnost za tento proces musí převzít hajský lid a hajské úřady jsem nesmírně rád, že i Evropská komise si je vědomá této potřeby. Třetí záležitost se týká nás samotných. Musíme se rozhodnout, co jsme schopni udělat, tak aby naše pomoc byla koordinovaná. Děkujeme. Děkujeme. Slovo má pan Šubin. Monsieur le Président, l'Europe a apporté... Vážený pane předsedo, Evropa přišla s milionami eur, zároveň tony potravin, lékaře, vojáky, to je všechno dobré. Ovšem rád bych poděkoval i panu Žazorovi, který je starostou eh, Port of France, který řekl, že jde o katastrofu, nejenom pokud jde o následky tohoto zemětřesení, ale totální dezorganizaci humanitární pomoci. Proto bychom si měli položit otázku, jak zabránit tomu, aby, sta, aby se tato dezorganizace opakovala, protože ta stála, stála skutečně mnoho hajťany. Vážený pane předsedo, vážení komisaři, existuje jedna odpověď. Ano, všechno jsme věděli, všechno víme, měli bychom vytvořit evropskou sílu, evropskou složku této civilní obrany. Mm, proto se ptám, jak co navrhuje Evropská komise v tomto ohledu, především pokud jde o společné velení, řízení, pokud jde o společnou komunikaci, organizaci dopravy v této oblasti. Ano, mohli bychom to, mohli bychom to implementovat před nějakou další katastrofou, protože bohužel nyní řešíme následky nedostatečné koordinace. Děkujeme, pan Silvestri, z jedna minuta. Vážení kolegové, já vidím s velkým uspokojením eh, to, co se stalo na konferenci dárců. Mám pocit, že je nejdůležitější je to, že je kontrola fondů. Nejde jenom o obnovu, ale o lepší obnovu, protože musíme z této krize nějak výjít. Potřebujeme, aby lidé měli bezpečnější bydlení, bezpečnější než to, které jim zničilo země třesení. E, nemůžeme připustit, aby se opakovaly tak špatné společensko-ekonomické podmínky a aby se tam budovaly jenom slamy. E, instituce mají prostředky, a tyto prostředky jsou prvním krokem, ale je třeba mít také dlouhodobý plán a především koordinovat eh, tak, aby se všeho dalo využít. Evropa má určité spoždění a Evropa nebyla dostatečně efektivní. Fakt je, že teď už je lepší koordinace mezi institucemi a máme důvěru v to, že budeme pokračovat stejnou cestou. Pokud bude plán eh, na dlouhodobé rozvoje, můžete počítat s naší pomocí. A eh, pokud jde o otázky v sále, vidím, že paní Záborská se hlásí o slovo. Děkuji. Eh, pane předsedo a pan zástupci komise. Po zemětřesení na Haiti následovala okamžitě humanitární pomoc a kromě kanadských vojáků musím ocenit rychlé nasazení skupin ze Slovenska a Mezinárodního řádu maltéských rytířů. Nebylo mnoho zemí, které pomohly rychle a efektivně. Po prvních hodnoceních především eh, profesora Krčmery, který je expertem a je to lékař, který se vyzná v humanitární pomoci, musíme eh, konstatovat, že z Evropy přišlo mnoho lidských a finančních zdrojů, ale bez zajištění eh, potravin, strojů a ropy, eh, které byly nezbytné k odstraňování nebo k zachraňování obětí spod stromů. Dobrá vůle by byla účinná a musí mít praktickou stránku. Proto vyzývám kompetentní evropské situace, aby co nejrychleji zorganizovali společnou službu humanitární pomoci, tak jak jsme to žádali v usnesení o Haiti. A považuji za velmi důležité podporovat eh, vzdělávání v oblasti humanitární pomoci a mít připravené vybavení pro případ katastrof. Děkuji vám. Naše další řečnice je paní Franciska Kele. prosím, máte slovo. Děkuji panu komisaři, děkuji za prezentaci a veškeré úsilí, které jste vynaložili eh, do případu Haiti. Také souhlasím s tím, eh, že bude dobré soustředit se na celý eh, ostrov. I když jsem velice kritická vůči celkovému přístupu EU, tak souhlasím s vaším s tím, že tady máme celkový přístup k mm, ostrovu. Neměli bychom zapomínat na budoucí závazky, do kterých musíme jít. Musíme se držet slibů, které jsme udělali, když vidíme, že členské státy nejsou tak striktní při dodržování svých závazků, tak vy musíte být intenzivní v tomto a musíte zajistit zajistit, aby eh, to bylo v souladu s našimi plány. A kromě toho musíme zajistit eh, to, abychom nepoškodili náš pokrok, eh, aby se dostal zas, neupadlo to do starých kolejí. Pokrok by měl pokračovat na Haiti i jinde. A musíme se držet politiky soudržnosti, jinak nebudeme mít úspěch na Haiti a všechno to, co tady bylo vybudováno, veškerý pokrok by byl, by byl znemožněn. Děkuji mnohokrát a přeji hodně štěstí. Děkuji. Paní Jetamaky, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Evropská unie pomohla Haiti v těžké situaci a to je dobré. Ovšem tato katastrofa podle mého názoru velice jasně poukázala na to, že Evropská unie potřebuje opravdu naléhavě mít k dispozici týmy, které byly odpovědny za humanitární pomoc. Musíme posílit eh, civilní ochranu. Musíme nejenom reagovat finančními prostředky, ale rychle reagovat na krizové situace tohoto rozsahu. Musíme okamžitě být schopni vyslat eh, eh, naše pracovníky na ta vhodná, správná místa, pomáhat těmto lidem okamžitě a ne až po uplynutí dlouhé dlouhodobého období. Samozřejmě, že dlouhodobá pomoc je důležitá, ovšem ta urgentní okamžitá pomoc je nesmírně důležitá. Potřebujeme síly rychlé reakce. V tomto ohledu děkujeme. Ptá se pan předseda, zda se ještě někdo se přihlásí do slovo. Není tomu tak, proto dám slovo paní komisařce, aby reagovala na některé tě, zde, zde položených otázek. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž nechala ještě prostor pro kolegu, aby se zabýval otázkami ohledně dlouhodobé rekonstrukce a obnovy Haiti. Toto byla opravdu nesmírně užitečná pro nás pozbudivá rozprava. Pokud jde o otázky, já bych se spíš přidala ke kolegovi a vyjádřila naše, naši upřímnou soustrast s rodinami španělských vojáků a všemi, kteří přišli o své milované v tomto úsilí o obnovu Haiti. Pokud je o politické záležitosti většího rozsahu, ty se dotýkají především schopnosti zlepšit naši, naše aktivity v oblasti reakce. Byla jsem nesmírně ráda, že zde byl pan Barnier, můj kolega, který věnoval obrovské úsilí této problematice. Hmm, 26 budeme mít k dispozici v rámci výboru eh, v Evropském parlamentu eh, reagovat na tuto problematiku, na posílení naší kapacit, rychlejší reakci a tak dále, protože toto skutečně, o tom vás mohu ujistit, je prioritou našeho týmu. Budeme spolupracovat s členskými státy, s Evropským parlamentem při nalezení řešení, které zlepší naši kapacity při reakci na katastrofy podobného rozsahu. Logika je jednoduchá v období, když intenzity, frekvence těchto přírodních katastrof se zvyšují a rozpočty našich zemí v následujících letech budou omezené, není jiná možnost, než posílit evropskou koordinaci a vybudovat skutečnou sílu základnu, která bude efektivně reagovat, pokud jde o dopad, pokud jde o náklady, pokud jde o výsledky této aktivity my zítra, zítra proběhne první návštěva v tomto ohledu a bude to naše no, hlavní priorita pro náš tým v následujících měsících. A nyní čtyři dotazy, které zde zasněly. První. Kombinovat reakci na okamžité priority s dlouhodobým úsilím. Toto je nesmírně důležité, protože pokud tu rekonstrukci v podstatě oddělíme od eh, okamžité naléhavé podpory pro místní obyvatelstvo, tak si zaděláváme na velké možné problémy, rizika, například eh, dodávky potravin, eh, hajská strana říkala, že bychom měli tento proces nahradit spíše tím, že budou potraviny za práci nebo finance budou poskytovány finanční mm, pomoc pouze za odvedenou práci a tak dále. To je dobré, ovšem to není tak jednoduché realizovat. Naše nová politika Evropské unie v tomto ohledu je nesmírně progresivní. My se snažíme například poskyt, podporovat i místní místní um, nákup potravin, pokud je humanitární pomoc všude tam, kde je to možné. My jsme o tom hovořili v, na ranním zasedání v New Yorku, pozvali jsme nevládní hajské organizace, mezinárodní nevládní organizace na tuto schůzku. A byla jsem nesmírně potěšena tím, že to byly evropské nevládní organizace, které o tom hovořili velice jasně, pokud je o zemědělské za, zabezpečení e, zemědělství na Haiti jakožto o první prioritě, to znamená tu soběstačnost toho ohledu eh, postavili na mm, prioritu první důležitosti. Pokud jde o přístřežky, to samozřejmě není triviální záležitost. Lidé bohužel nechtějí opustit tyto přístřežky z různých důvodů. I když, eh, řekněme, jejich domy jsou bezpečné, lidé se tam nechtějí vrátit, protože v podstatě to trauma je neustále přítomno, lidé jak si opustili společně tato obydlí, bojí se, že dojde k narušení sociálního určitého propojení, čili není to pouze to trauma, ale v podstatě i sociální dimenze, která zabraňuje lidem, aby se přestěhovali, řekněme, z oblasti, které by mohly být zaplaveny do bezpečných oblastí. Ovšem je to jedna z našich priorit. A na závěr dlouhodobá udržitelnost. Ano, samozřejmě je to na straně dobré zprávy a řízení věcí veřejných a zároveň ekologická udržitelnost. Já jsem měla to podivné privilegium, že jsem se mohla podívat letecky na Haiti i na Chile v poslední několika týdnech. Haiti ekologicky postiženo, samozřejmě zničeno. Samozřejmě, že to mělo obrovský dopad, pokud, pokud jde o destrukci Zatímco v Čele například ehm, došlo k zalesňování po desetiletí, stabilizaci půdy tímto způsobem a tím pádem vlastně čilská vláda vytvořila lepší prostředky prostředí, životního prostředí, v rámci životního prostředí, ekologické záležitosti. To znamená, to je opravdu nesmírně důležité. Já jsem pracovala v, ve Světové bance a proto bych, se, bych si dovolila ještě i dotknout se vaší poznámky, to znamená to, co dělá Světová banka v rámci koordinovaného přístupu eh, dárců a zároveň ten přístup v oblasti řízení projektu, to si myslím, že opravdu je věc, kterou bychom měli pozorně sledovat a myslím si, že je to pozitivní Ani poprosím pana Bibalkse. Pan Bibalx, prosím. Vážený pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, já bych chtěl říci, že eh, bych rád měl daleko víc času, abych mohl odpovídat na otázky parlamentu. Nebudu tedy moci zareagovat na všechno, ale alespoň na některé otázky. Pro nás jako pro komisi je velmi důležitá vaše podpora Případ Haiti není případ, eh, kdy chceme zdůraznit Evropskou komisi. Je nám jasné, že potřebujeme pomoc veškeré evropské společnosti. My jsme udělali mezinárodní hodnocení, které se dá používat jako určit ta eh, příručka, bylo, to, eh, bylo uděláno, provedlo se hodnocení, které se dále projednávalo s Eh, nevládními organizacemi a s dalšími organizacemi, které pomáhají a my neděláme něco odlišného. My vycházíme z toho, co už vzniklo. A samozřejmě máme politický závazek v tomto smyslu a ten závazek splníme i s pomocí dalších člen. Pokud jde o vlastnické právo, na tom právě pracujeme. Pokud jde o katastr, poz, pozemkový katastr, na tom tomu budeme chtít chtít pomoci. Ale teď jde o politické procesy, protože k obnově dojde jenom pokud eh, budou v zemi prohábět, eh, probíhat dlouhodobé politické procesy a pokud jim lidé budou věřit. A my chceme podpořit hajťany, hajickou společnost, aby tohoto všeho dosáhla a aby v tom byla úspěšná. Pokud jde o transparentnost procesu, když se podíváme na tu mezinárodní dárcovskou pomoc, tak vidíme, zde je opravdu velká transparentnost a všechny procesy Evropské unie jsou také transparentní, transparentní a dbáme na to, aby prostředky byly použity nejenom transparentně, ale taky efektivně. A proto potřebujeme spoustu práce přímo na místě, které eh, provádí společenství i eh, lidi mimo společenství. A já bych se rád eh, přidal k projevům soustrasti rodinám těch vojáků španělským, kteří tam zemřeli, protože tito lidé napomáhají k tomu, že když bude, eh, budou procesy dobře organizované, všechno bude úspěšné. Eh, kolegové, tím končíme toto jednání a přerušuji jednání, které naváže ve eh, tři hodiny odpoledne. Přeji vám dobrou chuť k obědu.